ústní pozměňovací návrhy k Vánocům. buongiorno a tutti. Dobře, dobrý den vám všem a vítám vás na poslední schůzce eh, našeho výboru před vánočními svátky, takže vás všechny ještě jednou zdravím a informuji vás o tom, že jsme měli schůzi koordinátorů. Byla velmi důležitá a byla to schůzka, kde jsme přidělili důležité zprávy a stanoviska různým frakcím. Takže vyzývám každého z vás, aby si promluvil s vlastním koordinátorem a abyste se dozvěděli, jak jsme to provedli. A nyní, pokud nemáte poznámky, tak odsouhlasíme eh, pořad jednání. Eh, pořad jednání je odsouhlasen tedy. Pokud nejsou poznámky, tak nežli skončíme naší schůzku, tak eh, bychom řekli, že odsouhlasíme přijmeme tedy schválení zápisu ze schůze konané 24. října a 7. listopadu. E, dnešní schůzka je přenášená po webstreamu. A nyní přejdeme k první zprávě, a to je bod 5 na jednání dne, a to je změna směrnice Rady 2003 lomeno 96 Rady, kterou se mění struktura rámcových předpisů společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny. Zpravodaj je Sergio Gutierrez. Pokud eh, nemáte poznámky eh, k tomuto návrhu, tak bych požádal zpravodaje, aby řekl pár slov. Ne, nemusí, takže budeme rovnou hlasovat. A řekl bych, že máte hlasovací lístky. Vy, Luizi, nemáte? Dobře. Possiamo procedere al voto? Můžeme přistoupit k hlasování. Mariad, eh, non avete la lista? Nemáte hlasovací lístky, Mariane? Pane uh, předsedo, omlouvám se, ale já nemám hlasovací kartičku. Mando se possiamo fare un voto in blocco. Eh, mohli bychom hlasovat eh, v bloku? Ne, ne. Sorry. Allora iniziamo con l'emendamento. Začneme nyní s pozměňovacím návrhem eh, číslo 30. Eh, zahajuji hlasování, čili pozměňovací návrh 30. Eichhout, kdo je pro? Elektronicky, prosím. Všichni jste hlasovali? Ano. Dobře. Čili započítáme tyto hlasy. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní hlasujeme o návrhu 5. Končím hlasování. Přijato. Hlasujeme o pozměňovací návrhu 31. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 33. Zahajuji ne, promiňte, opravuje se řečník 32. Hlasujeme 32. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Ano. Hlasujeme o 33. Zahajuji hlasování. Končím. Zamítnuto. Návrh 34. Zahajuji hlasování. Končím. 34 zamítnut. Hlasujeme 35. Zahajuji hlasování. Končíme. Stejná většina. Zamítnuto. Hlasujeme 36. Zahajuji hlasování. Končím. Zamítnuto. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu 38. Zahajuji. Končím hlasování. Zamítnut. Hlasujeme návrh 39. Zahajuji hlasování. Končíme. Zamítnuto. Hlasujeme o návrhu číslo 40. Zahajujeme. Všichni jste hlasovali, končíme. Zamítnuto. Hlasujeme pozměňovací návrh 41. Zahajujeme hlasování, končíme. Zamítnuto. Hlasujeme o návrhu 42. Zahajuje hlasování, končíme. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 43. Zahajujeme hlasování, Končíme. Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 45 a společně s článkem 38. Je to spojené hlasování. Zahajujeme hlasování. Hlasovali jste všichni? Dobře. Končíme. Zamítnuto? Ne. Je tady několik hlasů. Megines, Matto, ty hlasovali pro. A ještě Kabulas. Proti byl Kabulas. Článek 44 ne, ten od. Takže 44 ano. Zahajujeme hlasování. Končíme hlasování. Lorenzo, máte tady jeden hlas navíc. Takže článek 44, končíme hlasování, zamítnuto. Pozměňovací eh, návrh číslo 6 zpravodaje. Končíme hlasování. Přijato. Návrh 46, Serbu. Zahajujeme hlasování. Končíme hlasování. Pozor, máme tady zase jeden hlas, zase vaše frakce má jeden hlas navíc, Lorenzo. Eh, vypadalo to, že jsou tam čtyři. Dobře. Tady nám to hlásilo čtyři. A e Pepe byla pro, takže návrh schválen. OK. Takže jdeme dál. A nyní budeme hlasovat eh, pozměňovací návrh 47. Prosím, věnujte pozornost článku 40, eh, návrhu 47. Končíme hlasování. Přijato. A nyní může jít k pozměňovacímu návrhu číslo 7 zpravodaje. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu číslo 7. Otevírám, končíme. Přijato. Pozměňovací návrh, kompromis, kompromisní návrh číslo jedna. Čili hlasujeme kompromisní návrh číslo jedna. Končíme hlasování. Přijat. Nyní hlasujeme o pozměňovacím návrhu 53. Hlasujeme. Končíme. Zamítnuto. A nyní hlasujeme devítku zpravodaje. Zahajujeme hlasování. Končíme hlasování. E, návrh 9 přijat. A nyní jdeme k bodům odůvodnění 10, Silvestris. Uzavíráme hlasování. Přijato. E, zde hlasujeme 11. Je to bod odůvodnění 11. Otevíráme hlasování, končíme hlasování, zamítnuto. A hlasujeme bod odůvodnění 12. Hlasovali jste všichni, zavírám hlasování, zamítnuto. Bod odůvodnění 13. Zahajuji hlasování, končím, zamítnuto 14. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni zamítnuto. A nyní budeme eh, hlasovat o kompromisním návrhu číslo dvě. Zahajuji hlasování. Končíme. Přijato. Pak zde máme pozměňovací návrh číslo 21. Eh, zahajuji hlasování. Je to pozměňovací eh, návrh Alveš. Eh, pane předsedo. A ne, promiňte, Sergio. Jde v podstatě, abychom nahradili návrh ALDE s dalším textem, který bude říkat, že v regionech, ve kterých existuje výjimečná kapacita na výrobu obnovitelných zdrojů energie, tak tady by bylo třeba zohledňovat také eh, otázky zemědělství a chovu dobytka. Eh, já se omlouvám, že je to tady eh, že to tady máme pouze v podobě ústního návrhu, ale jelikož prostě ty lhuty například jsou tak krátké, tak jsem to nebyl schopen zařídit jinak. To znamená, že vás prosím, abyste hlasovali pro tento návrh. Dobře, Dorfman ještě? Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že bychom hlasovali pro tento ústní návrh. Děkuji. Herberte, takže budeme hlasovat. Pozměňovací návrh číslo 21 s těmito upřesními, který jsme měli od Serge Gutierreze a dále EPP žádá o příznivý, příznivé hlasování, takže zahajujeme hlasování. Ano, uzavírám hlasování. Přijato. A nyní budeme hlasovat o pozměňovací návrhu číslo 22. Zahajuji hlasování. Je to návrh pana Eckhouta. Končíme hlasování. Zamítnuto. Eh, hlasujeme návrh 23. Zahajuji hlasování. Končím. Zamítnuto. A nyní máme kompromisní návrh číslo 3. Eh, hlasujeme. Kompromisní návrh číslo 3. Končím hlasování. Přijato. Hlasujeme 26 Rubix. Zahajuji hlasování. Končíme. Je e, přijat tento návrh. E, hlasujeme návrh 27 Hoisling. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Ano, e, skončili jsme přijato. A hlasujeme. Pozměňovací návrh číslo 3 zpravodaje. Zahajuji hlasování. A e, končím hlasování. Přijato. A nyní bod návrh 28 Nikulésku. Hlasujeme. Končíme. Zamítnuto. Eh, hlasujeme eh, návrh čtyři. zpravodaje. Hlasujeme. Zamítnuto, zdá se. Ano, zamítnuto. Ano, dva navíc u lidovců. Eh, Luis má kartičku, Megines také. Máš tu kartičku? Ano, máš ji. Čili jenom McGuinness ji nemá. Takže jenom jeden člověk bez kartičky. Takže eh, odmítnuto. A nyní hlasujeme 29. Lulingdorf mám des. Hlasujeme, uzavíráme hlasování, přijat tento návrh. A nyní budeme hlasovat Eh, celkové stanovisko takto pozměněné, čili zahajuji hlasování. Ano, to, takže vám gratuluji. A blahopřejeme Sergiovi Gutierrezovi. Budem bod sedm na ne, promiňte, omlouvá se řečník, vracíme se k bodu 6, a to je změna nařízení 617 2009 Rady o otevření autonomní celní kvóty pro dovoz vysoce jakostního hovězího masa. E, milí kolegové, nedostali jsme e, žádný pozměňovací návrh e, k tom, této zprávě. Giorgio, chceš něco říci, než budeme hlasovat? Já budu velice stručný. Chci jenom říci, že všichni poslanci dostali kopii eh, dopisu od sekretariátu, co se týče pravidel BSE a Spojených států. Tam se potvrzuje, co bylo řečeno členům eh, výboru Agri na jaře, že pravidla UPSE v USA byly zaslány Úřadu pro rozpočtovou zodpovědnost. Bylo dosaženo dohody, což doufám, že umožní eh, těm, kteří ještě pochybovali, získat potřebnou jistotu. Já jsem velice rád, že se podařilo dosáhnout pokroku s problémem BSE i na trhu USA a doufám, že s tím můžeme tento návrh eh, schválit a zaslat eh, na VTO. Bene, possiamo... Dobře, takže můžeme hned hlasovat. Děkujeme Georgeovi za toto upřesnění. Ano, sekretář eh, americký pro zemědělství nám všem napsal, takže eh, budeme hlasovat eh, zvednutím ruky. Jste proto? Čili kdo je pro? Kdo je proti? Proti, prosím. Zvedněte ruku. Jeden. Kdo se zdržel? Ano, jeden se zdržel, takže přijato. Děkuji, Georgi, velmi dobře. Tak jdeme dál. do bodu sedm. Um, Spiros, we don't have a, a, a a Greek translation in this moment. No problem, you can, you can... Já se obávám, že chybí řecký, uh, řecké tlumočení. Není to problém? OK, allora rimandiamo... Nebo to máme odložit? Yeah, oh, you... OK, allora, colleghi, Takže kolegové, k bodu sedm na pořadu dne, který hovoří o obchod pro změnu, obchodní a investiční strategii EU pro Jižní středomoří v návaznosti na jarní revoluce v arabském světě. Spravodaj e, Spiros Danailis, bohužel my zde nemáme tlumočení do řečtiny v tomto okamžiku a kolega Spiros. Eh, nás požádal, abychom odložili nakonec eh, tento bod a možná to vyřešíme. Čili řekneme eh, jinak Spiresovi, aby hovořil italsky, protože on italsky umí. Approfitto anche per dare una notizia che... Já vám dám také zprávu, že máme nového kolegu v sekretariátu, je to Gonzalo Macedo. Kde jste, kolego Macedo? Zde. Takže děkuji a vítáme vás mezi námi a přeji dobrou práci. Přejdeme k bodu 8. Michel? Jdeme dál v programu dne. Mohl by si říct všem o tom, co říkali zpravodajové o e, kalendáři a o společné zemědělské politice a o rozpočtu, aby to všichni věděli, o co bylo dojednáno. Ano, to je velice důležité. Já jsem to zrovna včera řekl, když jsem zahajoval naší schůzku e, na semináři, promiňte, e, kterou polské předsednictví zorganizovalo s komisí. Poté, co jsem si vyslechl komi- kolegy a na základě diskuze, kterou jsme měli ve Štrasburku, jsme oznámili oficiálně, že budeme pokračovat v diskuzi o společné zemědělské politice, budeme předkládat další eh, kompromisní návrhy a další eh, pozměňovací návrhy. Eliza by to měla by to slyšet, protože to je velice důležité pro všechny. Eh, Toto je rozhodnutí, které učiníme všichni společně. Prosím, poslouchejte, bude to minutka. Jste stínová zpravodajka, ale je to velice důležité. Toto musíme rozhodnout. Ty grupy. Rozhodli jsme všechny frakce společně, že zpravodajové mají čas až do léta, aby připravili později svoje návrhy. Potom začneme předkládat, bude diskuze, budou kompromisní návrhy, diskuze. Ale důležitý politický bod, který jsme rozhodli ve shodě se všemi frakcemi, je, že nebudeme hlasovat eh, v IMKU a v AGRI, pokud nebudeme mít Eh, rozhodnutí o rozpočtu. Čili my musíme nejdřív vědět, kolik dostaneme finančních prostředků pro společnou zahraniční politiku a potom teprve uzavřeme. Čili to konečné hlasování je podřízené tomu, že budeme vědět, jaké finanční prostředky dostane eh, společná zemědělská politika. Toto rozhodnutí bude potom potvrzeno společným Eh, společným stanoviskem všech eh, zpravodajů a ti zahájí tu zprávu tak, že rozhodnutí jsou vázaná na finanční prostředky. Čili všechno nebude platit, pokud ty návrhy, které vy znáte, které jsou teď na stole, nebudou platit. Eh, myslím, že o tom hovořil i tisk a to je to, co jsem včera oznámil. Tady se hlásí někdo o slovo? Elizabeto? Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že tento postup je velmi důležitý a je velmi důležitý, abychom, důležité, abychom zde byli velmi jasní. Pokud by bylo nutné z finančních důvodů určité věci pozměnit, ptám se, zdali bude v tom mezidobí existovat možnost pozměnit ty návrhy, předložit pozměňovací návrhy. Bude tato možnost existovat nebo ne? No, certamente sì. Ano, budeme mít tu možnost, můžeme eh, diskutovat, měnit, pracovat společně s frakcemi, aby zpravodajové mohli dospět k určité společné vizi. Ale je jasné, že pokud to vyjednávání o multifinancial framework eh, by mělo dopadnout tak, že nám odeberou 20% z rozpočtu, já to říkám tak jako mm, jenom odhaduji, hodím to sem ten odhad, ale to by samozřejmě potom mělo velký dopad na zprávy zpravodajů. Jedna věc je počítat se současným rozpočtem a jiná věc je potom mít rozpočet omezený, čili to jsme rozhodli společně Giovanni Lavia Nicholson a máme zde seznam Hosling jako první. My jsme si zapsali všechny řečníky postupně. Já, ich weiß nicht, wann, wann wir uns... Já nevím, kdy jsme se dohodli, kdy tedy budeme pokračovat, nebo bude to tedy až v té chvíli, kdy se rozhodne, jak bude vypadat celý ten finanční rámec. Já si myslím, že to samozřejmě všechno spolu souvisí. To znamená, že až ve chvíli, kdy budeme mít na stole dobrý návrh, až tehdy budeme si moci také požádat uh, o peníze a budeme mít jaksi lepší či horší možnosti ty peníze získat. Já si myslím, že Nicméně ten postup, o kterém tady hovoříte, není úplně logický. Vzhledem k tomu, co řekl Martin, já jsem to asi neřekl dost jasně. My o tom budeme diskutovat samozřejmě, Martině. My jsme říkali, že ty zpravodajové budou předkládat své návrhy před létem. Já bych nechtěla, aby tady došlo k neporozumění třeba i díky překladu. My půjdeme eh, dopředu v naší práci, nebudeme eh, čekat. Ale základní klíčová otázka je to poslední hlasování a proto, abychom mohli hlasovat v konečném znění, musíme znát rozpočet. Děkuji Martinovi, Giovanni Levia, Nicholson a další. Děkuji, pane předsedo. Já samozřejmě souhlasím s tímto mm, postojem, protože hlasovat ve výboru Agri, aniž bychom znali eh, celkový eh, objem našich zdrojů finančních, to je ne, neužitečné. Pokud po prezentaci pozměňovacích návrhů a po vší práci, kterou vykonáme proto, aby vám se shodli a dospěli k sdílenému názoru, tak kdyby mělo dojít k velké obměně finančního rámce, vzhledem k tomu, který byl představen komisí 29. června, tak si myslím, že by měla tady být možnost se vrátit k těm pozměňovacím názorům a e, pozměnit také e, celý náš diskurs protože my návrh, vlastně, který budeme předkládat, eh, ten zakládáme na tom, co máme dnes na stole. Pokud by ten finanční rámec se měl významně změnit, tak budeme muset pozměnit i naše vlastní eh, návrhy, protože budeme mít buď víc nebo méně, eh, méně finančních prostředků, třeba i více. Dovolte mi, abych se zasnil. Děkuji, Giovanni, za toto upřesnění. Další řečníci. Thank you, Děkuji. Ne, že bych nesouhlasil s tím, co zde zaznělo. Uh, jen chci jedno vysvětlení. Řekněte mi, prosím, kdy toto bylo dohodnuto. Kým to bylo zorganizováno, kdy, kdy se to setkání eh, eh, realizovalo, na jakém základě, kdo rozeslal pozvánky, protože se zdá zcela jasné, že my tady hned na počátku, ještě předtím, než vlastně eh, rozjedeme debatu na téma SZP, eh, vlastně eh, tady jakoby rozehráváme dvourychlostní reformu, jednu pro velké, druhou pro malé. Pro malé, tak to vypadá do posud a e, mohu se mýlit a zdá se, že tady není dostatečná spolupráce. Ptám se tedy, pane předsedo, kdo tím vším vězí, kdo to všechno zorganizoval, kdo to měl na povel, z jakého důvodu, co bylo na pořadu jednání, proč jsme byli zcela vynecháni a proč se o tom dozvídáme poprvé teprve teď. Grazie, Jim, la... Děkuji, Jim. I, e, I tvůj příspěvek mi umožní vyjasnit dále to, co chci říci. E, nebyla tady žádná schůzka, byla, byl tady jen návrh zpravodajů. Je to návrh, který mi byl předložen, já jsem ho potom rozšířil, předal dál a vychází z vůle, která se zde častokrát objevila v tomto výboru, e, my, když nebudeme znát rozpočet, nemůžeme udělat ani pořádný návrh. Zpravodaj e, to takto navrhl a my jsme tady proto, abychom o tom diskutovali. Georgi? Podle mě je to trochu divné. Já jsem tomu rozuměl tak, že koordinátoři rozhodují o tom, eh, jak se co načasuje, jak se věci provádějí a možná zpravodajové měli nás o tom návrhu um, informovat. Je těžké eh, vlastně ty dvě velké skupiny nějakým způsobem harmonizovat. Eh, tady ta spolupráce probíhá jenom v rámci menších skupin a myslím, že na takto důležité téma měli koordinátoři svolat diskusy a to, co Jim řekl, naprosto jasně, já také nejsem proti tomu rozhodnutí, jenom by mě hrozně zajímalo, kdo to rozhodnutí učinil, kdy vlastně vy nás informujete o stanovisku, které zaujaly frakce, ale my se o tom dozvídáme teprve poprvé teď eh, od vás. Myslím, že ta spolupráce by měla probíhat trochu jinak. My, eh, adesso do la parola ai rapporteur, però per non... Eh, dáme slovo zpravodajům, ale nechtěl bych tento bod rozšířit na jednání dnešní schůze. Eh, vy budete mít schůzku se stínovými zpravodaje, potom nás budete informovat. Eh, potom, pokud by to byl návrh, který vyjde z vašich zpráv, tak dobře, vy prodiskutujte si to mezi jednotlivými zpravodaji a mezi stínovými zpravodaji a ta diskuze má být co nejširší. Já jsem tedy odpověděl na dosti rozšířenou vůli, eh, kterou jsem zde zjistil ještě předtím, než jsme ty zprávy přidělili, protože mnohé z příspěvků, které zde zazněly, tak eh, po, zdůrazňovali to, že bez eh, finanční podpory bychom nemohli, bez znalosti finanční podpory bychom nemohli rozhodnout. Zdá se mi, že jste všichni měli možnost to prodiskutovat, nicméně vzhledem k tomu, co řekl Jim a George, tak eh, vyzývám zpravodaje, aby ještě znovu toto prodiskutovali. Albert a Luis? No, apenas, prezident, eu creio que estamos aqui todos... Pane předsedo, děkuji. Já si myslím, že tady se opravdu všichni velmi mílíme. Přece nebylo přijato žádné rozhodnutí. My, zpravodajové, jsme jednoduše hovořili o tomto tématu a říkali jsme si, že by toto bylo možná dobré řešení. Řekli jsme to předsedovi a řekli jsme mu, že by bylo dobré říci to na schůzce koordinátorů a poté možná to dále předat i naší skupině. To znamená, že šlo v podstatě pouze o sdělení toho, o čem hovořili zpravodajové. A my jsme si řekli, že by to bylo tady jedno z dobrých řešení, ale nebylo přijato žádné konečné rozhodnutí. To znamená, že my jsme pouze sdělili to, o čem jsme hovořili. To bylo v podstatě to byl ten účel, cíl toho všeho. Děkuji Luisovi za jeho upřesnění. Eh, tak eh, tady nebudou pochybnosti o výkladu. Albert? A potom přijdeme k bodu 8. Děkuji, pane předsedo. Jsem trochu překvapen, že až teprve na posledním zasedání před Vánoci vedeme tuto diskusi. Máte všichni pravdu, ale za naší frakci řeknu jedno jasně. My nikdy nebudeme souhlasit eh, se zprávou, pokud nebudeme vidět, jak vypadá situace s financováním. To chci říct naprosto jasně, jinak nemůžeme rozhodnout. Teprve až toto bude jasné, můžeme se finálně rozhodnout. Takže až teprve zpravodajové předloží zprávu, musí být možnost tu zprávu ještě změnit v návaznosti na eh, situaci s financováním. Na to ještě bude čas v novém roce. Bene, grazie. Io credo che adesso... Dobře, děkuji. Myslím, že všichni jsou spokojeni a švorde. Myslím, že i ty si chtěl říct něco podobného, takže můžeme říci, že nás to takto uspokojuje, nebo někdo ještě chce se přihlásit o slovo. Ne, čili nebudeme rozhodovat. Ještě vy jste chtěl něco? Uh, well, chairman, I, I... Pane předsedo, já jsem předtím chtěl podpořit Giovanni Laviu. Já jsem byl členem eh, výboru Shore, eh, který hodnotil víceletý finanční rámec. My jsme nedošli k dohodě a je zcela jasné, že to bude velice sporné téma. Podle mého názoru dohody se nepodaří dosáhnout až teprve pozdě během roku 2013, což samozřejmě bude mít dopad na naše rozhodnutí, v rámci reformy SZP. My se snažíme reformovat SZP takzvaně ze spoda nahoru, to znamená ty politiky vybudovat ze spoda nahoru, ale potřebují ty politiky se řídit ze zhora dolů, až budeme vidět, jak bude vypadat eh, rozpočet. Takže myslím, pane předsedo, že váš návrh je eh, z procesního hlediska zcela nemožný dokud nebudeme vědět, jak bude vypadat dohoda o víceletém finančním rámci. Z tohoto důvodu plně podporuji to, co řekl Giovanni. Bene, grazie anche di questa tua precisazione. Děkuji i za toto tvoje upřesnění, až vode, všichni jsme se shodli, není třeba abychom o tom dále přemýšleli. Bude tady větší propojení zpravodajů se stínovými zpravodaji. Za komise nebude moci přistoupit ke konečnému hlasování, formálnímu hlasování, pokud my nebudeme znát finanční částku, která bude určena pro eh, SZP. Je to velice důležité. A přecházíme k bodu 8. Systémy jakosti zemědělských produktů. Je to eh, nařízení z roku 2010 0353. Ne, promiňte. Eh, jedná se o změnu nařízení 1234 eh, z roku 2007, pokud je o smluvní vztahy v odvětví mléka a mléčných výrobků. Je to důležitá věc, my chceme eh, říci, že to je velice důležitý legislativní text, který je zde zcela plně definovan. Za chvíli nám o tom pohovoří Jim Nicholson, který byl zpravodajem a chci mu poděkovat za zprávu a za práci, kterou společně s ostatními vykonal a za čas, který věnoval vyjednávání. My jsme v minulých dnech dostali formální dopis eh, z polského předsednictví rady, kde nám oznamují, že došlo k potvrzení této dohody i na radě, takže zůstala nám konečná část, to jest konečné hlasování. Měli bychom hlasovat ve Štrasburgu v druhém plenárním zasedání v únoru. Potřebujeme eh, čas na překlad textu a tak dále. Jednalo se o velice důležité eh, nařízení a myslím, že proto bych rád předal slovo Jimmy Nicholsonovi, k němuž ještě jednou děkuji za vykonanou práci. Well, thank you. Děkuji, pane předsedo. Byla to veliká zkušenost pracovat na tomto balíčku, dopracovat se k dohodě pro mnohé z nás. To byla zcela nová práce, bavili jsme se novými vodami, museli jsme se naučit, jak eh, spolupracovat, jak dospět k dohodě. Jistě všichni víte, že Eh, politická dohoda byla dosažena 6. prosince po čtyřech trialozích. Celý proces byl velice zajímavý, jak pro mě, tak pro stínové zpravodaje. Bylo zajímavé zjistit, jak vlastně se bude vyvíjet proces reformy SZP, nebo bude to teprve zajímavé a to ve větším měřítku. My jsme spolupracovali velmi dobře v rámci parlamentu i s těmi druhými dvěma institucemi. Nejtěžší bylo samozřejmě dopracovat se společného stanoviska, a to i v rámci jednotlivých eh, politických frakcí někdy. Ale povedlo se nám to a ve finále, myslím, eh, jsme získali cené zkušenosti. Já vás stručně seznámím s obsahem té dohody a e, čeho vlastně parlament dosáhl. Ústředním aspektem e, balíčku bylo e, tedy nějakým způsobem uvést do souladu pozici farmářů a producentů, co se týče kolektivního vyjednávání o ceně. To je důležitý krok ku předu protože to umožní farmářům lépe se zorganizovat a posílit svou pozici eh, v dodavatelském řetězci, zvlášť v těch členských státech, kde tato spolupráce neexistuje. Co se týče eh, limitů v rámci jednání, drželi jsme se původního eh, návrhu produkce 33%, eh, národní produkce 3,5%, eh, globální produkce eh, nebo evropské produkce, které číslo bude tedy nižší. A dohodli jsme se s radou, že členské státy, kde produkce je nižší než 500 tisíc tun, že toto číslo se zvedne na 45 národní produkce. Co se týče kontraktů, Eh, eh, výbor hlasoval pro povinné eh, kontrakty. Bylo jasné od počátku, že vlastně to je červená, na to je červená od rady, proto jsme museli zaujmout flexibilní stanovisko a zaměřit se na jiné oblasti, které pro nás byly důležitější a snažit se dosáhnout něco spíše v jiných oblastech. Ty kontrakty tedy budou dobrovolné, budou upravovány na úrovni členských států. Když se členský stát rozhodne zavést povinné kontrakty, tak tyto kontrakty musí respektovat podmínky stanovené eh, v rámci regulace, což znamená, že cena a objem mléka a trvání smlouvy jsou eh, stanoveny v kontraktu ve smlouvě. Mimo to parlament Eh, ve svých eh, pozměňovacích návrh, návrzích eh, vyžadoval, vyžadoval to, aby také do textu se dostalo, dostal způsob kalkulace ceny. Nejvýznamnějším doplněním člán, toho článku o kontraktech byla koncepce minimálního trvání. Členské státy se mohou rozhodnout zavést minimální eh, trvání kontraktu, budou-li si to přát a pak, když se vydají touto cestou, tak to minimální trvání bude minimálně 6 měsíců. Poté producenti budou mít možnost odmítnout eh, tedy tu smlouvu s jednacinovou. Jeden z bodů, eh, kterých parlament dosáhl, je článek, který umožňuje regulovat dodávky mléka Eh, pro eh, PTO a PTIT. My jsme se snažili velice usilovně o to dosáhnout nějakého, nějaké rovnováhy mezi zajištěním kvality výroby a zároveň eh, se nedostat do rozporu se zákonem hospodářské soutěži anebo ne, narušit fungování jednotného trhu. Jinak se parlamentu podařilo vlastně zvýšit úlohu mezioborových organizací, eh, podporovat eh, spotřebu mléka, eh, podpořit inovace, výzkum, vývoj ve prospěch odvětví mlékárenství, které má mnoho příležitostí. Také jsme dosáhli uvedení konkrétního odkazu na tzv. FLFE, to jsou znevýhodněné oblasti Eh, v textu a komise nyní má povinnost vypracovat v roce 2014 a 2018 dvě zprávy, které budou analyzovat, jak tyto, tato opatření pomáhají těm eh, znevýhodněným oblastem. Možná, pane předsedo, byste si mohl vyžádat na toto téma zprávu z vlastní iniciativy, protože to je téma, se kterým jsme měli obrovské problémy a aby z dlouhodobého hlediska byl, byla, zajištěna, eh, byla zajištěna dodávka mléka do těchto eh, oblastí. Eh, panovalo určité znepokojení, co se týče zavedení dalších pravidel, která by se mohla negativně, negativně dopadnout na sektor družstevnictví. A družstva tedy jsou osvobozená z uzavírání smluv s producenty mléka. Eh, hlasovat na toto téma z plenárce se bude v únoru. Eh, další body, eh, další body vstoupí v platnost okamžitě a ještě další o 6 měsíců později, tak aby členské státy měly dost času zjistit, jakým způsobem tato pravidla zavádět. Domnívám se, že tento balíček poskytuje příležitost výrobcům mléka, poskytnuje jim nástroje lépe se e, etablovat na trhu, dosahovat stabilnějších cen, ale nemyslím si, že ta legislativa vyřeší všechny jejich problémy Eh, kterých, kter, před kterými tento obor bude v budoucnu stát. Takže budeme muset pečlivě sledovat dopady tohoto balíčku v terénu a je na farmářích, na producentech mléka, aby tyto nástroje eh, využili a aby se začušení kvót a zaručených cen. Já bych rád využil této příležitosti a poděkoval všem, kteří se účastnili na práci na této zprávě i radě a komisi. Všichni byli velice ochotní, velice eh, pěkně spolupracovali. Mm, času jsme dost neměli a bylo potřeba se vzájemně o všem informovat, ale myslím, že eh, v zásadě ty vztahy pracovní mezi námi radou byly velice dobré a podařilo se nám vypracovat skutečně kvalitní návrh. Rád bych také teď poděkoval řadě dalších lidí, pracovníkům eh, parlamentu, eh, svým stínovým zpravodajům, kteří eh, budou rádi, až už tedy mě uvidí naposledy při jednání na toto téma a jistě se ani netěší na to, až se budeme zase dohadovat na jiná témata někdy později, ale nakonec to všechno dobře dopadlo. E, já jsem ještě vypracovala finální analýzu té zprávy, ze kterou možná ne všichni budou souhlasit, ale dobře to všechno dopadlo. Děkuji e, především také ve své vlastní asistence Claire, která skutečně do toho balíčku dala mnoho práce a musím říci, že mně se ta práce eh, velice líbila, i když jsem eh, se kolikrát sám sebe ptal, proč jsem se do toho vůbec pouštěl, protože někdy jsem měl pocit, že stínoví zpravodaji jakoby měli větší pravomoc než já, ale to prostě je součástí té politické práci, že člověk musí i při rozhodování docházet ke kompromisu. Je řada věcí, o nichž stále si myslím, že i když ta zpráva je dobrá, maximální, čeho jsme mohli dosáhnout, i přesto jasně já tvrdím, že existuje jeden, jeden uh, element, eh, který vlastně se do zprávy nedostal, jeden problém, a to jsou malobchodní řetězce. My jsme hovořili hlavně o producentech a o těch mezioborových organizacích, zpracovatelských organizacích, ale ve finále mléko budou prodávat malobchodní řetězce. A eh, ti eh, jsou součástí trhu, my také. Z dlouhodobého hlediska musím komisi říci, že se jí jistě nepodaří do nekonečna zavírat oči eh, nad eh, situací a nad pozicí, kterou si osobují eh, malokodní řetězce v Evropě, protože jsou nesmírně mocné a rozhodují si téměř bez omezení. Já jsem se velice snažil, tam byly nějaké pozměňovací návrhy od různých kolegů, kdy jsme se maximálně snažili nalézt nějaký způsob, jak zavést určité prvky, které jsme považovali za důležité. To se nám ovšem bohužel z právního hlediska nepodařilo. Bývalo by to bylo asi užitečné, ale přesto chci znovu ještě poděkovat všem, eh, kteří spolupracovali na vytvoření té zprávy a doufám, že na plenárním zasedání ve Štrasburku proběhne úspěšná debata a zpráva bude schválena. To importante quello che hai detto, un risultato che chiara... Myslím si, že to je důležitý výsledek. Ne všichni budou spokojeni, ale je to velká příležitost k tomu, abychom dokázali, že spolurozhodování může fungovat a díky posílené roli parlamentu můžeme vylepšit návrh komise. Bezpochybně tento text Eh, já vám hned předám slovo. Tento text eh, vychází z schody, ke které jsme dospěli 6. prosince a je jistě lepší, než původně komise navrhla. Eh, mnohé pozměňovací návrhy parlamentu byly přijaty a mnoho dalších bylo možné ještě přijmout, ale jistě to je už důležitý krok ku předu. Děkuji Jimovi a nyní Michel Dantin Tarabella a další podle toho, jak jsou na seznamu. Takže Michel Dantin. Děkuji, pane předsedo. Já jsem se chtěla připojit k poděkování, eh, který vyjádřil Jim Nicholson, poděkování těm všem, kteří eh, se podíleli na této práci. Já jsem chtěl zvláště poděkovat našemu zpravodaji, ne abych mu lichotil, ale říkám opravdu to, co si myslím. Eh, byla to jeho první zkušenost a Jim prokázal perfektní důslednost všem stínovým zpravodajům umožnil, že se mohli podílet na všech fázích této diskuze a myslím, že je třeba uvítat metodu, kterou použil. Samozřejmě, jak byste již řekl, tento text je výsledkem dohody různých frakcí, které měly různé názory. Poprvé jsme zde uplatnili článek 42 smlouvy, který umožňuje, že se obchází článek 51 o konkurenceschopnosti. My uh, povolujeme eh, producentům, výrobcům, aby eh, měli výjimku z článku 51. Eh, tuto část už nebudeme otevírat v diskuzi příštího roku pokud potom v aplikaci, v terénu, eh, ty národní orgány pro konkurenci eh, budou chtít eh, nějakým způsobem ovlivnit ještě toto rozhodnutí, tak budeme muset upřesnit ještě dále naše rozhodnutí, protože to, co jsme rozhodli, musí být respektováno. Možná tam můžeme litovat toho, že ty smlouvy jsou delší, že nejsou povinné pro všechny a v různých jiných bodech můžeme mít jaké Eh, pochybnosti, ale musíme mít na paměti, že se jedná o první etapu eh, na této cestě. Eh, nejedná se o definitivní řešení. A jak to řekla i frakce, tak komise bude muset posoudit i otázky těch předběžných kvót. Komise rozdala informace a bude muset dávat ty informace rychleji, než to bylo takto v systémem Eurostatu. To, co je nutné, je, abychom v členských státech nejenom měli strukturované eh, profese, ale je třeba, aby komise mohla téměř eh, okamžitě reagovat eh, a pilotovat tuto novou zemědělskou politiku. Je to naše první zkušenost. My ze strany EPP jsme ji velice pečlivě sledovali a připravujeme se, připravujeme se na zprávu pro příští rok. Děkuji Michelovi, Mark Tarabella a potom další. Eh, nebudu možná originální, to riskuji, ale taky bych chtěl poděkovat eh, všem, kteří vypracovali eh, tuto zprávu, hlavně Jamesi Nicholsonovi také za způsob, jednání, způsob toho, jak vedl toto jednání. Eh, výbor eh, byl zcela jasný. Eh, samozřejmě ne všichni mohli vyjádřit svůj názor, ale je dobré, abychom hájili společnou pozici parlamentu. My jsme po každé se spojili a každý řekl e, svůj názor. Všude to takto neprobíhá a myslím si, že postup, který jsme zaujali, byl naprosto bezchybný. Já jsem se poprvé účastnil tohoto jednání a jsem na jedné straně rád, na druhé straně jsem trochu zklamán, protože parlament má zcela jasné stanovisko a má proti sobě radu, a já samozřejmě eh, děkuji polskému předsednictví za to, že eh, dospělo ke kompromisu, ale eh, často neměli vlastně mandát, protože rada byla rozdělená. Měli jsme vždycky jednoho zástupce rady, který nemohl vlastně zastávat stanoviska k mnoha bodům, protože na to neměl mandát, protože rada je ve svém celku rozdělena. Takže Někdy komise tam sehrávala takovou politickou roli a při spolurozhodování to je dost zvláštní. Nicméně to byla moje první zkušenost a to jsou poznámky k tomu, co jsem zažil. To, co Michel tady řekl k tomu článku o konkurenci, e, já často lituji, že Konkurenceschopnost je pokládána za eh, velmi eh, dobrou hodnotu a často je ta hodnota přeceňována oproti jiným hodnotám, které máme. Ale já doufám, že se nám tady podařilo trošku otevřít tady eh, tu hradbu, tady v, této, v tomto nařízení, které se týká mléčných produktů. Možná že jsme napomohli více těm výrobcům samozřejmě výrobci um, by měli dostat větší slovo, protože ti distributoři mají mnohem větší váhu. A zde se hovořilo o smlouvách, o minimální uh, době trvání těchto smluv. Došli se k určité schodě. Myslím, že je důležité, abychom uh, k té schodě dospěli. Bylo by velice nekorektní, kdybychom se uh, neschodli a nechali to Eh, do roku 2012. My víme, že eh, ten rok 2012 asi nebude zrovna nejsnadnější a bylo tedy důležité, abychom už dnes eh, dospěli k určité schodě. Hovořilo se zde i o kvalitě mléčných výrobků bude třeba eh, do budoucnosti nahradit eh, kvóty, což je takové tabu, eh, kontrolou trhu. Zřejmě bude potřebovat udělat meziodvětvová opatření pod kontrolou tedy vnitrostátních orgánů. K tomu můžeme mít i různé postoje. Uvidíme, jakou roli budou mít ty vnitrostátní orgány, ale když eh, jsme 6. prosince eh, dospěli ke schodě, bylo to na svatého Mikuláše, tak doufám, že to bude takový dárek pro eh, výrobce v této oblasti. Jistě bude potřebovat ještě nějakých změn a tento nástroj, který dáváme na stůl, bude ještě pozměňován, ale budeme muset být pozorní k tomu, co se odehrává, protože se nejedná jenom o výrobce mléčných produktů, ale i ostatních výrobce, které, kteří budou muset být chráněni protože často dochází k špatné kontrole eh, výrobků, což je politování hodné eh, kontrola eh, výroby, nicméně je velmi účinná a je třeba, abychom neměli nějaké divoké systémy do budoucnosti. Je třeba, aby náš systém byl účinný a do budoucnosti tomu tak snad bude. My budeme eh, dávat velkou pozornost na to, co se bude dít. Děkuji. Grazie, grazie Mark. Uh, onorevole Re... Děkuji, pan uh, poslanec Reimers, Ashford a Hostrom. Já, danke. Děkuji, pane předsedo, já budu hovořit velmi stručně. Ráda bych poděkovala Jamesovi Nicholsonovi. Je pravda, že ta jeho práce nebyla vždy jednoduchá, protože i to jednání s radou nebylo jednoduché, stejně tak jako nebylo jednoduché jednávání s námi. To je třeba si upřímně říci. Nicméně je třeba říci, že kdykoliv dojdeme ke kompromisu, tak to neznamená, že jsou všichni stoprocentně spokojení. A proto si myslím, že ale tento dokument přesto můžeme vnímat jako jako dobrý základ pro naši budoucí práce. Myslím si, že to jistě povede i k pokroku, co se týče reformy SZP. Někdy to opravdu není jednoduché ve chvíli, kdy to eh, stanovisko rady není úplně stabilní a nemá také pevný mandát. Možná, že za dánského předsednictví se nám podaří dosáhnout určitého pokroku, ale ne vždycky je to jednoduché. Kromě toho je nás samozřejmě 27. Kromě toho také najít nějaké společné stanovisko nás jako parlamentu také není jednoduché. To znamená, že já si myslím, že my bychom měli jít také příklady, měli bychom ukázat, že my jsme schopní naleznout nějaké společné stanovisko, to znamená, že by měli být schopní i oni. Děkuji. Děkuji, Brito, paní Ashford, a budeme pokračovat dále. No. Děkuji, pane předsedo. Já chci také poděkovat eh, Jamesi Nicholsonovi, zvládl velice náročnou práci a za těch podmínek dospěl k dobrému výsledku. Na druhou stranu chci upozornit kolegy, že je potřeba mít realistická očekávání ohledně dosažitelného. Na základě svých zkušeností jsem přesvědčen, že Jim má pravdu, když eh, Eh, vysvětluje, že vlastně se do zprávy nedostali malobchodníci a tržní síly eh, eh, existují. Máme zákon nabídky a poptávky. Já vím, že vlastně jsme zjistili ve Velké, král, ve, ve Velké Británii, že nemůžete, nemůžete vlastně nějakým způsobem podporovat nebo zkreslovat trh. Eh, parlament udělal maximum, teď je na tom eh, vlastně průmyslovém oboru, aby eh, tu příležitost využil, ale buďme realističtí. Alespoň já vím, že v minulosti to, že by bývali farmáři ochotní se spojit tak, aby posílili svou vyjednávací pozici, to se prozatím nepodařilo. Takže je potřeba, abychom skutečně měli ta uh, očekávání realistická. Děkuji. Martin, e poi Fontana. Děkuji, Martine. Pokračujeme. Já, ich darf. Já bych se rád připojil k těm poděkováním, protože je pravda, že si myslím, že on opravdu stanovil měřítka pro práci stínových zpravodajů pro budoucí vyjednávání. To znamená, že nejde o to, aby stínový zpravodaj pouze mlčel a seděl. Jde o to, aby se opravdu angažoval a změšoval do té debaty. A e, je samozřejmě Eh, třeba říci, že ne vždycky ty názory byly úplně jednotné, ale ta práce byla opravdu velmi dobrá a děkuji eh, tedy Jimovi za tuto práci. Opravdu to byla velká zkušenost jednat s radou a já jsem měl také ten pocit, že rada vlastně neměla úplně ten nejlepší vyjednávací mandát. To znamená, že v rámci jednání bylo vždy naprosto nemožné dojít k nějakému kompromisu. To jednání nebo to konečné rozhodnutí se vždy odkládalo. A proto si myslím, že je opravdu velmi důležité, aby ty vyjednávací pozice bylo lepší rád, tady rada musí mít dobrou vyjednávací pozici, dobrý vyjednávací eh, mandát tak, abychom mohli dosahovat během jednání nějakých kompromisů, nebo aby rada aspoň mohla ty kompromisy navrhovat v souvislosti tedy se společnou zemědělskou politikou. Eh, já si myslím, že v podstatě není možné, aby v podstatě ta jejich nebo aby se v podstatě neustále hovořilo o tom, že eh, nemůžeme tedy akceptovat nějaké závazné smlouvy. To vlastně bylo jádrem těch, toho nesouladu, protože ty smlouvy jež existují, teď se hovoří o, těch, o, té závaz, o tom závazném eh, charakteru. A teď jde o to, jakým způsobem tu pozici posílit, pokud, protože pokud by šlo o dobrovolnou bázi, tak já nevím, jak by se to nakonec všechno projevilo v ve skutečnosti, nebo jaké by to mělo reálné dopady. Já jsem eh, říkal, že máme problémy s tím od začátku, jak si vyloučit družstva nebo ta združení, protože co se týče Německa, tak tady minimálně hovoříme o 60% těchto skupin. Já si mm, nemyslím, nebo je možné tedy Někdo říká, že ta družstva nebo ty kooperace jsou vždy to správné, Možná, ale nemůžeme přeci zohledňovat pouze názor nebo stanoviska výrobců. Musíme zohledňovat také realitu samotného trhu. Co se týče těch procentuálních podílů, které byly v tuto chvíli sníženy, poté, co Evropský parlament se snažil naopak tyto podíly zvýšit, no tak to je mi samozřejmě eh, líto. Co se týče po té chráněné značky původu, tak tady si myslím, že jsme aspoň něčeho trochu dosáhli. To, že se to omezilo pouze na oblast eh, síra, no tak s tím eh, bohužel moc souhlasit nemůžeme. Celkově je třeba říci, že pokud by tou odpovědí mělo být, tedy ve chvíli, pokud by toto měla být odpověď na vypršení kvót, tak si myslím, že to tedy ta správná odpověď eh, není. Proto já si myslím, že je velmi důležité, abychom ještě před rokem 2004 se tomuto tématu 2014 pardon, pověnovali protože v tuto chvíli samozřejmě se nenacházíme v nějaké jaksi extrémně krizové situaci. Ale musíme se podívat na tu reálnou situaci na trhu. V příštím roce budeme určitě v podobné situaci, to znamená, že ta produkce bude jaksi nadbytečná, ty ceny budou klesat opět a proto si myslím, že toto nemůže být opravdu konečná odpověď na tuto situaci a proto musíme už v tuto chvíli trvat na tom, abychom se tomuto tématu i nadále věnovali a, ne, a neodložili to vlastně až na rok 2014. Myslím si, že se musíme nad tím zamýšlet i předtím a s tím balíčkem, který jsme odsouhlasili, to nebude pro tuto chvíli možné. My jsme v rámci naší pracovní skupiny o tom hovořili a proto tedy také s tímto kompromisním návrhem nemůžeme souhlasit. Děkuji ti, Martine. A teď ještě Lorenzo Fontana a další. Jenom stručně, pane předsedo, protože eh, na úrovni institucí jsme udělali, co bylo možné na úrovni parlamentu. A potom, co se týče té aplikovatelnosti a výsledků, tak to uvidíme do budoucnosti. Myslím si, že jsme udělali vše, co bylo možné, eh, co se týká tedy délky těch smlouv a různých eh, klauzulí, kvality výroby. Myslím si, že jsme udělali dost dobré práce pro naše výrobce, protože i u nás, v naší zemi, ta otázka mléčných výrobků, jak vy dobře víte, je velice citlivá. Eh, rád bych upřesnil, že práce, kterou jsme udělali v našem výboru a tedy v parlamentu, protože jsme zde měli i velmi těžké chvíle s radou, eh, kdy se zdálo, že eh, ani my v parlamentu se neschodneme, ale nakonec jsme byli všichni velice rozumní a dali jsme přednost tomu, že eh, půjdeme dál a že nebudeme trvat na některých sporných otázkách. A to byl dobrý postup a je to taky velká zásluha Jamesa Nicholsa, který velice dobře vedl to jednání. E, jeho spolupracovníci byli opravdu skvělí. Velmi děkuji. Oni nám byli příkladem toho, jak by se měl trialog vlastně rozvíjet. A výsledky snad budou dobré i u nás doma. Děkuji, Lorenzo. A nyní další bude uzavírat DES. Děkuji, pane předsedo. Jim, Jime, prosím, poslouchej mě. Ty si poukázal na zásadní eh, problém eh, v tom směru, že producent mléka eh, vlastně je ve strukturální nevýhodě a já souhlasím. Jakákoliv debata, do které nebudou zapojeni i malobchodníci, je vlastně nesmyslná. A jsou tady vlastně vnitrostátní právní úpravy. My máme eh, ve Velké Británii komisi pro hospodářskou soutěž a ta si klade za hlavní cíl chránit spotřebitele. A když mají pocit, že producentské organizace jsou příliš mocné, příliš velké, tak se jim postaví do cesty. A to je velký problém klíčové e, slovo pro producenty je kázeň. E, výrobci mléka e, ve Velké Británii a jistě i jinde v EU, jejich reakce na nízké ceny je vyrábět více mléka. my třeba máme, máme vlastně produkce, produkce, producenty mléka u nás, ti se chtějí spojit a vyrábět 8 tisíc litrů Eh, litrů mléka. A to samozřejmě nepomůže. Eh, já ale si myslím, že eh, organizace producentů by měly být disciplinované, takže když dojde k nadprodukci, tak ty organizace producentů u nás mi říkají, že, nebo říkáme těm organizacím, že chtějí-li si udržet cenu, musí snížit výrobu a ty eh, ti jednotliví, ti jednotliví eh, výrobci mléka nechtějí vlastně poslouchat diktát těch eh, organizací svých. To je problém. Děkuji, pane předsedo. Jménem naší frakce bych rád poděkoval Jimovi Nicholsonovi a všem dalším stínovým zpravodajům za tento kompromis. Myslím si, že tento kompromis je eh, dobrý, protože jde opravdu o kompromisní návrh. Samozřejmě musíme hovořit o pozici výrobců mlíka na trhu. Tady v podstatě bylo kritizováno to vyloučení těch kooperativ nebo těch eh, družstev, ale ta družstva musíte své vlastní pozice využívat. Protože co se týče těch, té situace v Německu, tak jsou to přeci ta samotná uh, družstva, ty samotné organizace, které si volí svá vlastní představenstva, své vlastní reprezentanty a ti musí samozřejmě také za svou pozici bojovat. Tak to funguje prostě úplně všude. Uh, protože takhle to většinou u těch organizací výrobců funguje. Nicméně, to, co v této zprávě nemůže být žádným způsobem regulováno, je ta, eh, ten vztah těch výrobců mléka s obchodníky to znamená mezi těmi samotnými mlékárnami, zpracovateli a obchodníky. E, nicméně tady jsme neměli dostatek pravomocí a já si myslím, že e, v budoucnosti se tomu určitě musíme věnovat, i co se týče například e, platební disciplíny a tak dále, aby byla v podstatě v konečném důsledku opravdu zásadně posílena hlavně ta pozice těch výrobců. Děkuji Albertovi Luis. Já bych chtěl, pane předsedo, v podstatě jenom potvrdit to, co říkal pan Desen. To znamená, že tady hovoříme o kompromisním návrhu, eh, to znamená, že byl vypracován v kompromisním duchu. Chtěl bych eh, samozřejmě poděkovat všem eh, tedy zpravodajům, stínovým zpravodajům. Samozřejmě, že to nesplňuje přání nás všech, ale je to v podstatě výsledek spolurozhodování, je to to, co jsme byli schopni dosáhnout. Registriamo G. Takže a my, eh, Jima, můžeme říci, že zde došlo k pozitivní schodě eh, názorů. Informujeme o tom, že eh, se dostavíme na druhé plenární zasedání do Štrasborku v únoru a tam budeme hlasovat. A to proto, abychom měli kompletní texty ve všech překladech, takže nyní ještě dám znova slovo zpravodaji. Já, já chci všem poděkovat za laskavá slova. Některá ta slova jsem ani nepoznával, protože nic takového jsem během trialogu neslyšel, ale bylo hezké ta slova slyšet alespoň. Teď spolupráce byla dobrá. My jsme totiž dostali dokument od skupiny na vysoké úrovni a od komise a bylo nám řečeno, že to musíme prostě uh, uh, vlastně uh, Eh, udělat tak, aby eh, situace pro výrobce mléka v budoucnu byla co nejlepší. To bylo těžké a většinou jsem eh, se snažil vlastně si uvědomit, že v různých částech Evropy jsou různé problémy, že je třeba je řešit různými způsoby. Proto také jsem se zájmem sledoval Francouze, Italy a další, kteří si tak dobře vedou v oblastech PTO, PTI. A z dlouhodobého hlediska myslím, že eh, nakonec z té zprávy povstanou dobré věci, ale budeme to muset velice pečlivě sledovat. Nejsme na konci cesty, jsme teprve na začátku eh, vlastně takové cesty nebo procesu, protože to, co se děje na světových trzích, se eh, rychle promítne i na trhy evropské. A výrobci i zpracovatelé musí plně spolupracovat. my nesmíme připustit velký eh, příliv mléka navíc, na které není odbyt. To by náš eh, trh zničilo. Bylo by to eh, škodlivé i pro výrobce mléka, i pro zpracovatele. A ten problém stejně se vyřeší pouze ve spolupráci s malochodníky, ovšem ne dnes. Potřebujeme kázeň a i spolupráci mezi výrobci a zpracovateli. A to musíme prosadit. A e, e, ti, kteří mě kritizují za to, že jsem e, nešel dost daleko, některé organizace v Anglii by bývaly chtěli, abych dosáhl většího úspěchu, hlavně co se týče kontraktů. Těm chci říci, že oni mají právo i příležitost se zorganizovat a zvýšit svou vyjednávací ehm, pravomoc, zlepšit svou vyjednávací pozici a dosáhnout úspěchu samostatně. Přeji jim, jim v tom mnoho štěstí. Tak ještě jednou děkuji a přecházíme k bodu 9 a 10. To jsou systémy jakosti zemědělských produktů. Ehm, body 9 a 10 jsou ehm, úzce spojeny a jsou spojeny i s tématem, o něm jsme zrovna teď diskutovali. Takže tyto dva body hovoří o, právě o e, normách obchodních a měly by patřit do jednotného balíčku, e, který bude projednávan e, společně. Zpravodaj byl společný, e, Garcia Pérez. E, měli jsme čtyři trialogy ohledně tohoto balíčku a e, myslím si, že náš eh, pan poslanec Pérez nám bude moci říci, eh, jakých pokroků bylo v těchto trialozích dosaženo. Takže mu hned předám slovo, aby nám mohl pohovořit společně o bodech 9 a 10. Muchas gracias y... Děkuji. Pokusím se hovořit stručně protože samozřejmě chci hovořit o výsledku vyjednávání balíčku, který se týká jakosti. Je pravda, že Došlo tedy k jednání v rámci trialogu, v rámci něho jsme hovořili o těch obecných záležitostech, ale v podstatě ty mandáty opět nebyly dostatečně silné. Eh, Rada měla pouze částečný mandát, to znamená, že jsme se nemohli věnovat zcela zásadním otázkám, jako například eh, ten horizontální odvětvový pohled. To znamená, že v této oblasti jsme se v podstatě vůbec k žádnému pokroku nedostali. Potřebujeme, aby rada měla silnější mandát. Dokud ten mandát silnější mít nebude, nebudeme moci zásadně pokročit. Nicméně, co se týče těch jakostních eh, systémů, tak v rámci jakostních systémů došlo již k třem dialogům. Podařilo se nám zásadně pokročit, pokud to tedy mohu takto nazvat. Došli jsme eh, k závěrům u, řekněme, 75-80 zásadních věcí, například otázky definic, eh, otázky eh, v podstatě přímého prodoje nebo vůbec toho pojmu horské oblasti a tak dále. Takže v těch těchto, nebo u těchto záležitostí, u těchto věcí se nám podařilo jaksi dojít už k nějakému rozhodnutí nebo k nějakému závěru. Nicméně jsme stále nebyli schopni vyjednávat o jedné z těch zásadních otázek, jako je například postavení nebo role organizací eh, výrobců v souvislosti s objemy, s výrobními objemy. To znamená, že tady jsme narážili naráželi opravdu na velké složitosti, protože v rámci rady, jak jsem již říkala, neexistuje dostatečná většina, dostatečně silný mandát pro to, abychom o této otázce mohli dále jednat. Nicméně já doufám, že v následujícím měsíci nebo měsících, ve chvíli, kdy tedy začne dánské předsednictví, tak eh, rada vypracuje nový směr, nové pokyny, které nám umožní v podstatě nějakým způsobem dojít k dohodě v souvislosti s rolí organizací výrobců. Co se týče eh, těch vyjednávání v rámci balíčku o mléčných výrobcích, eh, tak toto vyjednávání si myslím, že bylo zcela zásadní a myslím si, že představuje eh, určitým způsobem také nové otevřené dveře pro tento nový balíček, který se týká jakostních systémů, protože v rámci toho mléčného balíčku již existuje možnost regulace objemů u specifických konkrétních výrobků. To znamená, znamená, ve chvíli, kdy je to možné v mléčné branži, tak proč by to nemělo být možné v dalších odvětvích? A na to musíme samozřejmě i dále trvat. Rada si je vědoma toho, že pro nás je tato otázka zcela zásadní a proto tedy eh, mám tu důvěru a doufám, že už v lednu se této otázce budeme moci věnovat, protože eh, ty další otázky, které je třeba ještě projednat, tak v podstatě jsou otázky, u kterých nepochybuji o tom, že budeme schopni najít nějaké společné řešení, ale ta otázka těch výrobních objemů je zcela zásadní. Ve chvíli, kdy se nám podaří vyřešit tuto otázku, tak v podstatě eh, cesta bude otevřená. Ráda bych poděkovala všem kolegům, se kterými jsem spolupracovala. Děkuji opravdu za skvělou spolupráci, která je zcela eh, jaksi nevyhnutelná nebo zásadní pro úspěch. Ráda bych také po, poděkovala sekretariátu komise a také našemu sekretariátu za odvednou práci. Eh, dobře, zahájíme diskuzi. Ever Dolfman. Další chtějí promluvit? Já k tomu také něco ještě dodám. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat panu zpravodaji Doposud jsme spolupracovali velice dobře. I v trialogu zastupoval názory parlamentu, což si myslím, že je jediná možnost vlastně se tematicky dostat dál. Já chci potrhnout to, co kolegyně právě řekla s ohledem na to téma. My jsme Eh, doufali, že co se týče jednání o balíčku mléka, že by se z toho dal udělat precedens, ale zdá se, že to tak eh, není. Eh, rada vůbec není ochotná poskytnout souhlas a přitom je tato otázka pro oblast výroby velice zásadní a my musíme nalézt nějaké uspokojující řešení. Ale bude to mít vliv i na Eh, další práci nad dalšími tématy. Já nechci eh, zbuzovat dojem, že je všechno potřeba eh, schválit v prvním čtení. Já si myslím, že když není možné nalézt řešení v prvním čtení, tak prostě musí parlament to první čtení uspořádat a potom zorganizovat druhé čtení. My přece nechceme vzbudit ehm, v komisi a radě za každou cenu dojem, že všechno potřebujeme schválit v první čtení. Tak to není. Eh, já Ovšem, eh, ovšem eh, záleží také na časovém harmonogramu. Když nemáme dost času to téma uspokojivě uzavřít, nejde to. A v takovém případě je potřeba přistoupit k druhému čtení. Děkuji, Herberte. To je důležité, co jsi řekla. A připomínám kolegům, že v současné době se diskutuje o zprávě, která chce lépe zregulovat eh, fungování těchto eh, tří institucí. A jde hlavně o to, jakou roli by měl mít parlament eh, v trialogu a všechny frakce se vyslovily proto, aby parlament měl větší váhu v tomto vyjednávání a aby nemusel být pod tlakem dalších institucí. A e, Rita? Ich möchte auch meiner Kollegin danken. Já chci také kolegyni poděkovat za to, že se tak zasazuje e, pro to jednání v trialogu. Ono to není jednoduché. Stále více si uvědomuji, že při jednání e, není venou parlamentu, že to jednání je, se protahuje, že je pomalé. Je to totiž tak, že eh, rada přichází s omezeným mandátem a proto i kvůli nim se to všechno eh, prodlužuje a spožďuje. Takže to není parlament, který by v těch eh, jednáních spolurozhodovacích byl tou brzdou. My jsme flexibilní, my rádi přistupujeme na kompromisy, ale jsme svědky toho, že při tom vyjednávání eh, se všechno zpomaluje kvůli radě, eh, proto se to všechno musí opakuje a to také situaci stěžuje. Na to chci poukázat a znovu ještě děkuji paní zpravodajce, která se skutečně zasazuje o to, abychom dosáhli nějakého pokroku. Snad se to podaří i v budoucnu. Děkuji. Bene, no, Dobře, nikdo jiný se nezapsal na listinu těch, kteří chtějí mluvit. Giancarlo? Ano, já jsem chtěl také poděkovat eh, kolegyni za skvělou práci. A jak tady už zaznělo, eh, komise a rada eh, jsou spíše tvrdí a my musíme definovat vlastní stanovisko k tomu, co budeme diskutovat a musíme to zastávat energicky kolegyně eh, dokázala uzavřít vyjednování s radou a komisí. My jsme to již eh, se dozvěděli a je třeba, abychom potom ještě pokračovali dál a kontrolovali objemy a kontrolovali specifické produkty, které eh, musí být ještě označeny, protože to jsou výrobky, které budou skladované na delší dobu u některých výrobků, tady neříkám všechny, a tam je potřeba potom toto ještě specifikovat, čili při příštích schůzkách eh, budeme se snažit dospět k řešení s radou a ke komisí i k těmto problémům. Nicméně kolegyně eh, pracovala velice dobře a opravdu si dokázala dospět ke schodě. Pak eh, máme ještě problém těch výrobků, které jsou z horských oblastí a to může být spojeno eh, s tím problémem rozvoje venkova, o tom jsme slyšeli včera eh, konferenci. Děkuji, Giancarlo. Vy? Eh, děkuji, ty si vlastně trošku předjal to, co já jsem chtěl říci a co jsem chtěl napovědět naší zpravodajce, protože ano, je tady starost, která podle mě je přílišná ze strany rady a týká se toho prostoru a tohoto bodu, který eh, se týká konkurence. V tom balíčku kvality eh, se otevřel trošku prostor pro konkurenci a tady se obává rada, že by to mohl být prostor příliš velký. Ale ve skutečnosti, vzhledem k tomu, že jsme se shodli na balíčku o mléce a mléčných výrobcích, tak eh, my, parlament i komise, chceme, aby kvalita Eh, eh, byla eh, otevřena směrem ke všem výrobkům potravinovým. Ale tam, kde bychom chtěli být přesní, je právě oblast certifikované kvality. A to jsou stejné podmínky pra, dlouhozrající síry. Nejedná se o všechny výrobky. Ne všechny registrované produkty tam mají eh, tento problém, to je, že tam není tak dlouhá doba od doby výroby do doby distribuce. Je třeba, abychom eh, vyslechli veškerou argumentaci a tam se vždycky ale všechno točí kolem eh, kvality. Nikdo nechce nějak narušit legislativu o konkurenceschopnosti, ale je třeba, abychom věděli, jak zacházet s výrobky, které musí mít určitou kvalitu v určité lhůtě. Děkuji vám všem. Eh, diskuze byla eh, velice plodná, trialog zjednodušil tu diskuzi, ale budeme mít ještě příležitost se vrátit k tomuto důležitému balíčku, který se týká eh, excelence evropských produktů. Nyní bych dal slovo slovo na, závěreč, na závěr. Děkuji, pane předsedo. Ta poslední otázka, o které hovořil pan Eskota, abyste to také zmiňoval, tak to je něco, o čem jsme již eh, s radou hovořili. V podstatě tady existuje ta obava, že by mohlo dojít k precedentu ve chvíli, kdy hovoříme o jakostních výrobcích a o objemových eh, podílech. Já si myslím, že tady musíme zcela jasně říci, že jde o něco, co jaksi představuje zcela zásadní otázku, která ale samozřejmě nechce vůbec ohrozit konkurenceschopnost zemědělských výrobků z Evropské unie. To je zcela jasné a myslím si, že to můžeme pouze jak se opakovaně zdůrazňovat. Já bych e, velmi ráda poděkovala polskému předsednictví za všechny jejich snahy. Je pravda, že by se nám bylo bývalo líbilo, kdybychom došli k jinému výsledku. Nicméně přesto si myslím, že polské předsednictví odvedlo opravdu skvělou práci a je třeba to opravdu uznat. Co se týče otázky prvního nebo druhého čtení, tak já tady o tom samozřejmě nepochybuji, protože já jsem se velmi dobře vědomá postupu práce v našem Evropském parlamentu. Vím také, jaké jsou naše úkoly, nás jako pracovní skupiny a myslím si, že ve chvíli, kdy se nám tady nepodaří dosáhnout nějakého souladu nebo dohody v rámci prvního slyšení nebo prvního čtení, chci říci, no tak jednoduše půjdeme do druhého čtení. A ve chvíli, kdy půjdeme do druhého čtení, no tak se přeci nic neděje. Děkuji i za to, to, co jsem chtěl udělat a co jsem i dělal včera na semináři, když jsme měli rozhovor s ministrem zemědělství polským, panem Sávinským, a Poděkovali jsme taky polskému předsednictví za dobře vykonanou práci, protože dnes jsme uzavřeli jeden z důležitých legislativních textů, který procházel procedurou spolurozhodování, čili eh, dobře, jelikož máme zde to rozhodnutí, že eh, bod 7 posuneme eh, na našem programu jednání až na konec, tak nám zůstává bod 11. A to je změna nařízení Rady pokud je o poskytování přímých plateb zemědělcům v roce 2013. Zpravodaj je Luis Capula Santos. E, nyní máme výměnu názorů o změně tohoto nařízení 73 e, z roku 2009. Komise navrhla tuto změnu současně s balíčkem opatření pro SZP, ale co se jedná o přechodná opatření, tak o tom nám bude hovořit Luis e, to budou opatření, která jsou urgentnější. Zde se navrhuje změnit tři základní opatření pro přímé platby, čili je důležité, aby Luis nám řekl, jaké jsou eh, současné eh, normativy a jaké jsou eh, delegované akty, které se týkají tohoto bodu. Nyní předávám slovo nejdřív zpravodaji Kapulo eh, Santosovi a potom si poslechneme zpravodaje. Nebo ne? Dobře, nejdřív dáme slovo komisi. Pan doktor Megel? Takže předáme slovo nejdříve tobě a potom zpravodaji. Děkuji. Thank you, Chairman. Uh... Pane předsedo, vážení poslanci, členové tohoto výboru, já vám musím představit složité téma, co se týče rozpočtových postupů a proto potřebuji vaši plnou pozornost. Nejprve jedna zásadní skutečnost. Eh, reforma eh, režimu přímých plateb eh, bude se aplikovat teprve od roku 2015, což znamená účinky jejího provádění, tedy toho, co se stane v roce 2014, budou relevantní z hlediska rozpočtu teprve v roce 2015, což znamená, že rozpočtový rok 2014 stále ještě bude rozpočtovým rokem, který bude pokrývat žádosti z roku 2013. A o tomto roce zde v tomto kontextu hovoříme. Co je účelem tohoto návrhu? Chceme zajistit Eh, stabilitu určité podpory pro farmáře od roku 2000 do roku 2012 a ještě pro rok 2013. A ten rok 2013, jak jsem řekl, je vlastně rozpočtovým roz, eh, rokem 2014 a umožnit eh, plynulý přechod od současného režimu přímých plateb do budoucího režimu přímých plateb. Jak se k tomu postavíme? Eh, rok žádostí 2012 je posledním rokem žádostí eh, modulace pro členské státy. To vyplývá z nařízení 73 eh, z roku 2009. Takže modulace trvá teprve pouze po rok, do roku 2012 pro podávání žádostí. To znamená, že od roku 2013 dál hladina přímých plateb již nebude ovlivňována modulací, ať už je to normální modulace, základní či progresivní modulace. V této souvislosti je důležité poznamenat, že částka, která odpovídá modulaci v žádostech za rok 2012, tedy poslední rok modulace, byla přesunuta eh, v návrhu MFF do druhého pilíře. Neboli, co se týče reformy modulace nebude pokračovat a ta částka, co se týče modulace z loňského roku, přejde do druhého pilíře eh, v rámci víceletého finančního eh, rámce. Pro členský stát to znamená, že kdybychom my nepřišli s tímto návrhem, že platby pro farmáře na rok eh, žádostí 2013, které se budou vydávat v rozpočtovém roce 2014, by se zvýšily o tu částku modulace a zároveň bychom vlastně eh, se dostali do aplikace finanční kázně a do 10, a do 10 což vlastně platí na rok 2012 žádosti. My se snažíme eh, zabránit této nežádoucí situaci a proto navrhujeme eh, provést úpravu přímých plateb za rok 2013 žádosti ve v hodnotě tedy sazby, eh, sazby modulace za rok 2012, což je poslední rok, kdy modulace vůbec je na pořadu jednání. Ta modulační sazba, tedy ta, která by platila v členských státech. To v zásadě znamená, že můžeme zajistit určitou stabilitu i pro rok 2013 a pro přechod eh, reformy v rámci návrhu MFF a zároveň navrhujeme pro rok 2014 máme marži 300 milionů euro v kontextu finanční kázně. To je ta marže, kterou je třeba dodržet. v rámci úvah týkajících se finanční kázně. Toto bylo navrženo tedy v rámci MFF a i reformy SZP. Neboli my už tady eh, vlastně se souladíme eh, rok žádostí 2014, rok eh, rozpočtu 2015 a následující návrh víceletého finančního rámce. My se také domníváme, že už neexistuje potřeba pro tu marži 300 milionů eur, protože návrh MFF počítá s takzvanou krizovou rezervou, která by pokrývala eventuální krizové situace na trhu. A my navrhujeme přechodný mechanismus na rok 2013 jako rok žádostí, takže je zapotřebí toto nařízení urgentně schválit. Nemůže to čekat Eh, na schválení MFF a, návrhu, eh, a schválení eh, reformy SZP, protože už to musí platit na rok 2013 pro žádosti. Takže cílové datum pro schválení pro nás by bylo koneč, konec června 2012, to znamená před letní přestávkou příští rok, tak aby veškerá nezbytná prováděcí opatření uh, už mohla platit pro rok 2013, aby toto tém a aby tento přechodní režim už se dal aplikovat. Děkuji vám. Děkuji panu řediteli. Takže zpravodaj Luis. Milí kolegové, Jak všichni vidíte, tak tady jde o příklad zjednodušení zemědělské politiky. Je to opravdu velmi komplikované téma, hlavně z pohledu finanční perspektivy. Já si myslím, že je velmi důležité, že jsme došli k tomuto kompromisu. Já jsem byl opravdu velmi překvapen, když jsem zjistil, že vlastně v tom bývalém eh, rámci některá ty ta opatření, která se týkala odlišení a sazeb odlišení, eh, končila v roce 2012 a ne v roce 2013. To znamená, že tady je ještě pořád několik otázek, které vzbuzují hodně pochybností. Eh, hovoří se tady o té marži 300 milionů. to by znamenalo, že celé toto odvětví by v podstatě nebylo chráněno v případě nějaké neočekávané krize. Kromě toho tady máme také nové mechanismy, které eh, byly navrženy, ale je třeba říci, že tyto návrhy byly ještě nebyly ještě stále odsouhlaseny a nikdo neví, jestli vůbec odsouhlaseny budou. To znamená, že tady bude v podstatě takové vákum ve chvíli, kdy vyprší ten předcházející mechanismus a nebude odsouhlasen mechanismus další. A ve chvíli, kdyby se něco stalo, tak já samozřejmě nevím, eh, k čemu by došlo. Možná, že se tady bude hovořit o rozpočtové disciplíně pro zemědělství, ale já tady v podstatě jinou alternativu nevidím. To znamená, že Celý tento mechanismus, přechodný mechanismus je opravdu velmi složitý. Kromě toho, tady co se týče e, článku 135 a 134, tak ty články v podstatě už byly provedeny, nebo e, kromě toho, která byla bylo třeba učinit, byla učiněna, ale nebylo učiněno spousta <laughs> dalších rozhodnutí, které byly opravdu velmi důležité podstatě abychom porozuměli všem těmto mechanismům, tak bychom potřebovali daleko více informací. To znamená, v tuto chvíli jim ne velmi dobře rozumíme. Kromě toho jde o záležitosti, které jsou velmi technického charakteru a nejsou vždy relevantní pro politické eh, rozhodování. Co se týče toho dobrovolného odlišení. Slyšeli jsme, že u Velké Británie je to těch 300 milionů, které ale nebudou přivedeny pouze na eh, rozvoj venkova. A já se tedy ptám, eh, co se týče rozvoje venkova v této zemi, tak vůbec nebudou zohledněny tyto sumy. A já se ptám, co se stane s tím eh, posílením z tohoto posledního roku? Zůstane to všechno v tom prvním pilíři, anebo jak vůbec bude využita tato suma. Toto jsou v podstatě mé hlavní pochybnosti a já doufám, že mi na ně komise bude schopná nějakým způsobem odpovědět, aspoň obecně. Obecně v tuto chvíli a detailně poté v rámci eh, našich budoucích společných jednání, protože já samozřejmě chci, aby ta zpráva byla co nejlepší. A kromě toho, já samozřejmě velmi dobře chápu, že tady jde o opravdu velmi naléhavá opatření a kromě toho nechceme žádným způsobem jaksi spochybnit eh, platby, na které zemědělci v tuto chvíli čekají. Uh, thank you very much for, um, Děkuji za to, co jste řekl, protože Eh, ten, ta podstata té reformy je velmi důležitá, ale mohl byste prosím nám poskytnout nějaké pracovní příklady a bude jich muset být hodně. Pracovní příklady pro různé členské státy, pro eh, farmáře, který fungují v nížinách, v horách, pracovní příklady pro eh, vyplácení podle regionů, Eh, pracovní příklady pro lidi, kteří přestanou eh, vlastně ekonomicky být aktivní eh, během tohoto, obla, během tohoto období a lidi, kteří začnou být ekonomicky aktivní během tohoto období, protože to bude velice složité a každý se bude zajímat, jak se jich tato reforma dotkne. Kole, pan kolega hovořil o pilíři dvě, konec modulace, to jsou všechno výrazy, na které si teprve začínáme zvykat a je naprosto nezbytné, abychom věděli, jak ta situace bude Eh, vypadat. Budete toho schopni v rámci nadcházejících dvou měsíců? Bylo by velice užitečné, kdybyste eh, mohli eh, použít nějaké názorné grafy, tak aby farmáři viděli, jak se toto projeví na jejich příjme. Děkuji. Ja, danke. Um, ich... Ano, děkuji. Já si myslím, že tato zpráva nás vlastně staví do nezáviděního situace. My máme problém, že na jedné straně potřebujeme vlastně eh, eh, reformu, reformu eh, vlastně pro přechod a na druhou stranu pro přechodné období a na druhou stranu ti ti zemědělci si naplánovali, že vlastně rok 2012 je konec modulace, konec přizpůsobení a že se dostanou konečně do situace, kdy budou mít jistotu pro plánování, na kterou se budou moci spolehnout A teď vlastně se toto úplně mění, takže ta zpráva bude velice senzitivní a my budeme vlastně muset často ze zemědělce hovořit, ptát se, vlastně, budeme muset vysvětlovat, jak ta situace pro ně bude vypadat a máme přitom vycházet zprávy, kterou jsme ještě neschválili, jejíž eh, obsah eh, detailně nemáme, budeme muset eh, rozhodovat na základě nulových informací o velikosti, velikosti rozpočtu, takže jak se rozhodnou do budoucnosti, když nevíme, jak ta budoucnost bude vypadat. Budeme muset postupovat velice obezřetně a také se zamyslet, jestli jestli vůbec toto, toto, je, toto je možné. Takže musíme být velice obezřetní protože my přece vždycky říkáme, že zemědělci musí mít eh, nějakou jistotu situace pro plánování, aby věděli, co se bude dít, musí vědět, co se bude dít i pro rok 2013. A eh, my teď vlastně navrhujeme, eh, jak rok 2013 přizpůsobit něčemu jinému a na to ještě bude mít další dopad úplně jiná reforma, která se teprve připravuje. Takže o tom musíme v rámci přípravy této zprávy intenzivně eh, diskutovat. Musíme zabránit tomu, abychom eh, učinili škodlivá eh, rozhodnutí, která bychom potom už nemohli zvrátit. A ptám se, jestli tato zpráva bude nezbytně platit i pro 2014, i poté třeba, až bude schválená reforma SZP, která může leco změnit. Agnio, chiesto la parola, poi McGuinness. Ah, no? Ah, no, McGuinness, McGuinness, sorry, Chairman, I've had my opportunity. Pane předsedo, já už jsem mluvil, děkuji. I had... Děkuji, pane předsedo. Eh, myslím, že to bylo poměrně eh, jednoduše, jasně vysvětlená otázka, i když to téma je eh, složité. Já se obávám, že tam je problém, že se zbavujeme té marže a skoro se doho- vlastně svolujeme k číslům e, v MFF, který ještě není e, vlastně schválen a nějakou dobu schválen nebude. Takže jak e, já bych, já bych navrhla, co se týče prezentace do Santose, co když se něco stane na trzích a my budeme potřebovat nějakou rezervu můžeme hovořit o nějakém návrhu krizové rezervy, ale je to stále ještě návrh a v mezidobí bude ještě potřeba schválit tedy eh, tento balíček v nadcházejících šesti měsících. Takže budeme muset skutečně postupovat obezřetně, uvědomit se, že potřebujeme eh, přechodná opatření, ale musíme také dobře zvážit jejich dopady. Děkuji. Eh ano, situace je dosti složitá. Nevím, jestli uh Megle ještě chce pohovořit, jestli ne, tak dám slovo zpravodaji pro konečný závěr. Děkuji, pane předsedo. Já jsem už na začátku říkal, že se jedná o velmi složité téma. Myslím si, že se to i odráží ve stanoviscích poslanců. Proto si myslím, že není příliš jaksi smysluplné teď hledat opravdu detailní vysvětlení pro každý konkrétní jednotlivý detail. My jsme otevření stále jaksi jakékoliv možnosti bilaterálních vyjednávání a setkávání. Kromě toho, eh, myslím si, že s panem panem zpravodajem i se stínovými zpravodaji jsme už společná setkávání naplánovali. Letos nám už žádné nevyšlo, ale v příštím roce se určitě setkávat budeme, to znamená, že si budeme moci vysvětlovat spoustu věcí, i co se týče toho přechodu, který vy jste změnil. Co se týče toho dobrovolného odlišení, tak tady musím říci, že ano, to je opravdu bod, který tady ještě nebyl vyřešen. Ano, jakým způsobem tedy bude aplikováno toto dobrovolné odlišení v případě Spojeného království. E, kromě toho jste poprosili o jasné příklady pro různé skupiny zemědělců, horských oblastech, v nížinách a v údolích například. Já si myslím, že tady ta odpověď je jednoduchá je jednoduchá, protože tady nejde o jaksi zemědělce ve specifické situaci v souvislosti s tímto opatřením. Tady jde o globální otázku v souvislosti s aplikací přímých plateb. To znamená, že to, co my navrhujeme, je vytvořit nějaký mechanismus, který bude podobný odlišení, a který tedy jaksi bude eh, jako přechodné opatření zaveden v roce 2013, který se mm, také bude tedy týkat těch přímých plateb a nemuselo by tady docházet k tomu rozlišení eh, v souvislosti s různými, jak se s umístěním těch zemědělských podniků, té zemědělské, tedy té, té zeměpisné vlastně ubikace. Eh, kromě toho samozřejmě eh, musíme si počkat na novou, nový MMF, na ten víceletý rozpočtový plán a tím se poté řídit. To znamená, že v podstatě by nemělo žádný smysl nějakým způsobem přenášet ty peníze eh, z roku 2013 eh, do roku 2014, když eh, v podstatě ty mechanismy rozdělování budou rozdílné. Já si myslím, že tady v podstatě budeme určitým způsobem pokračovat v tom statutu quo. Tady v podstatě se hovořilo o různých nemocích A já si myslím, že tady je jasné, že rozpočtová disciplína bude mít jasný dopad na vyplácení přímých eh, plateb pro zemědělce. To znamená, že uvidíme, jak se tady bude zacházet eh, s příspěvky, které budou určeny na přímé platby a jak se, při tom, jak se na tom vyplácení bude odrážet ten mechanismus odlišení ve chvíli, kdyby tady docházelo e, k nějakému snižování a to bylo jaksi neočekávané a docházelo by tedy k rychlému krácení prostředků, tak e, to si myslím, že by mohlo vést jaksi k netransparentnosti, to by nebylo dobré. V každém e, případě budou nastávat určité situace, kterým se jednoduše nebudeme moci vyhnout, protože od roku 2014 budou platit pravidla jiná. Ano, hovořilo se také o tom, že by vlastně odpadla ta marže a někdo zmiňoval, že by to opravdu mohlo způsobit problémy. Rozpočet přeci se snaží pokrýt eh, náklady. To znamená, že vnímat eh, tuto marž nebo popisovat ji jaksi jako nějaké krizové prostředky, úplně není možná dobré, protože tady podstatě je důležité zamyslet se nad tím, zdali ty náklady, které již jsou určeny pro toto odvětví, budou schopné, nebo zdali tedy ta suma, která je určena pro zemědělství, bude schopná pokrýt náklady a potřeby a ve chvíli, kdy dojdeme k závěru, že ne, tak poté až můžeme hovořit jaksi o tom, že si musíme nárokovat e, nějaké další sumy. Kromě toho, v rámci té rozpočtové disciplíny bude docházet k tomu, že budou jaksi přijímána určitá opatření, která budou eh, nutná, ale myslím si, že teď eh, spekulovat jaksi nad eh, určitými hypotézami v souvislosti s touto marží jaksi nemá smysl v tuto chvíli. Grazie, grazie. Děkuji panu řediteli Megelovi a nyní Luis, ty máš závěrečné slovo a potom uzavřeme tento bod. Vamos todos constatar Děkuji. Milí kolegové, já si myslím, že si všichni jsme velmi dobře vědomí toho, jak složité toto téma je. Já samozřejmě děkuji komisi za určitá vysvětlení, nicméně ještě některé pochybnosti dále mám. Samozřejmě, že víme, že tento přechodný mechanismus je zcela zásadní pro to, abychom mohli zaručit vyplácení těchto přímých plateb. Nicméně ty zásadní otázky, které s tímto souvisí, je třeba co nejvíce nebo nejvíce a nejlépe a nejdříve vyjasnit protože my samozřejmě musíme zaručit, aby tento přechodný mechanismus odpovídal našim představám do té nejvyšší možné míry, protože samozřejmě jediné, co chceme, je hlavně chránit zemědělce. Pokud nejsou žádné jiné eh, žádné jiné příspěvky, tak půjdeme k dalšímu bodu. Měli jsme velice eh, důležitou zkusku koordinátorů. K bodu 7 jsme řekli, že jsme ho Eh, přesunuli na příští zasedání výboru, takže vlastně mně zbývá jenom to, že vás pozdravím, že vám popřeji pěkné Vánoce a dobrý nový rok a uvidíme se 23. a 24. ledna příštího roku, kdy budeme mít zasedání našeho výboru. Děkuji vám všem a hezké Vánoce. Molto bene. Adesso tocca a te. Now is your time to explain.